Schulz mě požádal, abych vás informoval, že byla vytvořena politická skupina Evropa svobody a, demokrac- a přímé demokracie s účinností dne 20. 20. Eh, října 2014. Skupina se bude skládat ze 46 poslanců po oznámení o vzniku této politické skupiny bylo podle příslušného článku jednacího řádu předáno předsedovi parlamentu. Děkuji vám a nyní přistoupíme k hlasování. E, děkuji bardzo, to vás uzná... Ano, děkuji vám. E, e, myslím, že to si mohu vyložit jako uznání své